není možné tiše schvalovat takovýto eh, vztah, takovýto postup vůči našim delegacím. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Kešmene. Beru vaše prohlášení na vědomí. Velice lituji, že činíte tento krok, ale musím to vzít na vědomí. Vy jste poukázal ve svém dopise na to, že se jednalo o rozhodnutí na konferenci předsedů, kde tedy došlo k jednomyslnému rozhodnutí a tudíž je mi velice líto, že odstupujete, ale já tento případ nemohu změnit. Uh, Dámy a pánové, než přejdeme k hlasování o bankovní unii zprávě pana, paní Ferreiry, dovolte, abych učinil krátkou poznámku a abych se krátce obrátil na některé kolegy. Bankovní unie, dámy a pánové, to víme všichni, je jistě historickým projektem který eh, nachází završení v tom předpisu, eh, které dnes schválíme. Eh, domnívám se, že, a tak jsem to také přednesl v Evropské radě, je nesmírného významu srovnatelné se zavedením vnitřního trhu. Je pro mne jako pro předsedu tohoto parlamentu povinností, týkaj, která by se ráda která se zaobírala prací, jak vyrovnat podmínky na bankovním trhu. Někteří členové této sněmovny, jak se domnívám, se mimořádně zasloužili a dovolte, abych to řekl před tímto hlasováním. Byly to, bylo to pět silných žen a jeden bojovný muž, kteří enormně bojovali za tento parlament a proto bych chtěl uh, poděkovat paní Ferreira, paní Wortmann Kohl, Sharon Bowles, Sylvie Gule, Victoria Ford a Sveni Goldovi, kteří skutečně až do fyzického vyčerpání bojovali za tento parlament. jistě s rozdílným hodnocením závěrečného výsledku, ale domnívám se, že tak činili skutečně ve vzorné formě, jak vedli vyjednávání. A před hlasováním o zprávě paní Ferreiry má slovo úřadující předseda Evropské rady. Prosím pěkně. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dovolte, abych na základě toho, co bylo dohodnuto s Evropským parlamentem, prohlásil následující.